Euh, Kolegové, navrhuji, abychom zahájili naši schůzi. Nejprve bych rád poděkoval Žánu Klodu Junkrovi, který je jmenovaným kandidátem na předsedu Evropské komise, za to, že přijal naše pozvání a přišel tedy do naší skupiny, do skupiny ALDE Evropského parlamentu. A nejprve bych rád řekl Žán Klodovi, že jsme velmi rádi za toto rozhodnutí, které přijala Evropská rada, protože od začátku, v okamžiku, kdy ještě nebylo mnoho lidí, kteří věřili v ten postup, tak liberální skupina, skupina liberálních demokratů, společně se dvěma eh, e, skupinami, EPP a sociálními demokraty se rozhodla, že podpoří tuto, eh, tento postup, speeching kandidát, to je tedy slovo, které nyní definitivně se dostalo do naší terminologie, tedy podpořilo tento postup, protože se domníváme, že pro posílení, pro zlepšení demokracie v Evropě je nezbytné abychom voličům dali možnost si vybrat přímo, zvolit přímo, anebo alespoň nepřímo eh, svého předsedu komise. Takže jsme velmi rádi, že po několika obtížích, eh, mm, trošičku nevím, jak bych o nich měl mluvit, že tedy nakonec Evropská rada se rozhodla, že vás tedy představí jakožto kandidáta na předsedu komise. Za druhé, nyní se dostáváme do druhé fáze tohoto postupu, to znamená schválení Evropským parlamentem. A neskrývám, že samozřejmě skupina ALDE, která patří k proevropské většině v Evropském parlamentu, což jsme prokázali také minulý týden, když bylo nutné volit předsedu parlamentu a místo předsedy tohoto Evropského parlamentu. My chceme být nadále plně zapojeni do této většiny pro evropské, jak pokud jde o portfolio komise, kde doufáme, že tedy to bude, budou významné, významný program, významná agenda, jako v minulém období a i co se týká obsahu. Pokud jde o obsah, tak právě z tohoto důvodu jsme poslali vašim oddělením zprávu, dokument s jednotlivými body, s konkrétními otázkami, týkající se cesty, kterou bychom se měli ubírat v pěti následujících letech. A zde se tedy eh, snažíme, eh, aby jste eh, provedl určitý zlom oproti minulosti. Protože jsme měli pocit s panem Barosem tedy, že poslouchal daleko více radu než parlament. Někdy jsme předkládali jakožto parlament velmi konkrétní návrhy. Neříkám, že komise tedy je nenásledovala, ale příklad, například balíček ohledně ekonomické zprávy. Připra- komise připravila určitý vynikající návrh, možná desetkrát jsme žádali komisi, předsedu komise tedy přesněji, aby vlastně to předložil jakožto legislativní balíček. Někdy se to nestalo, protože nedošlo k dohodě s některými členskými státy. Ale vedle Evropské rady je tady také Evropský parlament, který hraje tak důležitou roli jako rada. A my doufáme, já vám to říkám teď, už na začátku, Doufáme tedy, že znovu budeme mít obnovenou komisi a předsedu komise, který bude mít odvahu jít třeba i proti členským státům, tak, aby právě využil tohoto práva i na iniciativu, které, který je tedy, které je pro komisi tak důležité. Za druhé, než vám ještě dám slovo, Připravili jsme postup, kde tedy budou konkrétní otázky, které vám položí jednotliví poslanci. Samozřejmě jsme také se zabývali nebo sledovali tím, co jste tedy řekl u socialistů. Já jsem to zažil, teď je otázka, zda my tedy to přežijeme nebo jak se k tomu postavíme, k tomu vystoupení u socialistů. Já to nepochybuju, ale samozřejmě celá léta jsme pracovali s touto frakcí jako většinu parlamentu, abychom posílili pravidla, pakt stability, abychom zachránili euro. A nechtěli bychom, abychom z nějak, kvůli nějakým tlakům sociálních demokratů všechna ta práce, kterou jsme odvedli, stejně tak náš kolega Oli Ren, aby ta práce prostě vymizela, aby byla smetena, aby opravdu byla zametena pod koberec. Takže jsme připravili otázky, velice konkrétní na vás, které položí eh, na, naši kolegové, které jsme pravili. A nejprve vám dávám slovo, abyste uvedl váš program, který tedy mimo jiné byl také předán všem členům naší skupiny. Tak prosím, Jean-Claude, máte slovo. Děkuji, drahý Guy dámy a pánové. Pro mnoho z vás mohu říci, milí přátelé, když se podívám do sálu, tak zde vidím některé veterány, zástupce Evropy, taková, jaká byla, obohacena těmi, kteří jdou dále. Chtěl jsem nejprve říci, pokud se týká toho postupu, že patřím k těm, kteří podpořili novou metodu jmenování. Dohodli jsme se, nás mnoho, že tedy při eh, hlasování 20. při volbách 25. května budeme postupovat prostřednictvím těch špicn kandidátů, protože jsem tedy eh, rád, že Lucemburčan tedy vlastně pronikl do těchto řad. Domnívám se opravdu upřímně, že ti, kteří nedodržují smlouvy, které byly uzavřeny a které byly předloženy k ratifikaci národním parlamentům, říkají, že Evropská rada, když bude předkládat svůj návrh jmenování předsedy komise, musí dodržovat nebo zohledňovat výsledky evropských voleb. To proběhlo. Někteří tedy se směřovali, nechtěli směřovat touto cestou, ale nakonec tomu tak bylo. Myslím si, že to je důležitý institucionální okamžik Evropské unie, protože parlament evropský tím, že učinil to, co učinil, znovu tedy nastolil nebo znovu, znovu obsadil své místo, které mu náleží v architektuře Evropské unie a to velmi vítám. Nejprve jsem ji chtěl říct si, proč jsem předložil kandidaturu na předsedu komise, nikoliv to, na to, aby Evropa zůstala tak, taková, jaká je proč bych se pouštěl do tohoto dobrodružství, pokud bych nechtěl společně s ostatními přispět ke změnám, k pokud bychom chtěli za každou cenu udržovat status quo, to znamená ta rozhodnutí politiky a řešení, já opravdu chci přispět k tomu, aby se Evropa posunula kupředu, aby, se, aby vykročila správným směrem. Možná je to určitý rys arogance, kterého se nezmavím. Já tvrdím, že znám Evropu dobře. Uh, už od nejmladšího věku v ní pracuji. Pracoval jsem jakožto ministr financí společně s tebou a s ostatními kolegy, s Žánem. Jsem pracoval v rámci Ekofinu několik desetiletí. Projel jsem Evropu jakožto kandidát a byl jsem znovu, na mě zapůsobila ta rozmanitost evropská. Někdy sam, říká se samozřejmě, že, jednota, že v této rozmanitosti je jednota. Můžete cestovat v Severní Americe 3000 kilometrů, krajina se nemění. Můžete cestovat tisíce kilometrů v Amazonii a není tam nic v té krajině, co by se změnilo. Ani nemáte pocit, že cestujete. Ale v Evropě se krajina mění každých 100-150 kilometrů. I když cestujete z Lucemburku do Bruselu, z Lucemburku do Štrasburku, tak vidíte různou krajinu, různé oblasti. A také tomu odpovídá vlastně kultura, mentalita a tak dále. Takže já jsem zakotven v této Evropě a v mém programu strany EPP jsem určil některé priority, které jsem obohatil návrhy, které jsou spíše mé. Ti, kteří pozorně se zabývali těmito dokumenty, tak zjistili, že u některých záležitostí je tam taková osobní niance, která, kterou nutně nemusí se mnou sdílet původní autoři toho programu. Já si myslím, že hlavní cíl té naší vůle společně řídit Evropu bude vytvořena polem růstu a zaměstnanosti. To nemůžeme tady toto tajít. to je jasné, že Evropa dnes musí přijmout odpovědnost za neúspěchy národních politik. Evropa není sama odpovědná za evropské postupy, za politiku růstu a zaměstnanosti. Není to tak, že státy neexistují. Já samozřejmě respektuji státy, národní vlády, které to, ten, který chce posunovat Evropu, nebo aby Evropa se vyvíjela na úkor eh, jednotlivých národů, jednotlivých států, tak ti se mílí. Je potřeba vytvářet Evropu se se všemi svými složkami, s tím vším, co ji tvoří. Já si, mysl, já si myslím, že politika růstu je nutná, ale pokud budeme sčítat deficity, pokud budeme navyšovat tyto deficit, deficity, nemůžeme utrácet peníze, které nemáme. Já to já říkám na každé schůzi i během volební kampaně, i během televizních debat, televizního vysílání. Uh, a z toho, od toho se neodchylují. Ti, kteří by chtěli, abych řekl, že pak pakt stability, úsporná opatření, končí a tak dále, se mílí. Já bych chtěl stále hovořit o rozpočtové striktnosti. Nejsem pro eh, přehnaná eh, úsporná opatření, ale rozpočtová striktnost ano. Zejména jsme na tom spolupracovali s kolegou Oli Renem. Eh, já jsem obhajoval Evropskou radu, protože jsem celá leta pracoval s naším kol přítelem, budoucím komisařem. Obhajoval jsem bilanci eura, bilanci komise. Já jsem byl odpovědný za všechno. Nyní sem vystupuji jako já, jako já sám a budu tedy definovat s mou energií, mým temperamentem, s, mými, s mým talentem, mou vlastní línii a zůstávám věrný paktu stability, který je také paktem růstu. Evropská rada se zabývala paktem růstu a stability, myslím, před 14 dny. A stejně jako já jste zaznamenali, že Evropská rada, která má právo definovat obecné směry podle smluv, řekla, že nemůžeme že nebude se požadovat změna Evropského paktu a stability. Také bylo řečeno, že se musí využít ta flexibilita, ten manévrovací prostor, který vlastně zde existuje. Ne, neznamená to, že bychom se obraceli zády k odpovědné politice rozpočtové striktnosti, ale abychom využili možnost možností, které nám tento pakt nabízí, eh, tento pakt stability a růstu, abychom tedy využili manévrovacího prostoru, který nám dává. A pokud bych požádal každého z nás, aby do detailu podepsal, eh, aby popsal, co vlastně stanovila Evropská rada, tak bychom asi dostali stovky odpovědí. Uvidíme postupem času, nechci říci, až to budeme pitvat, ale uh, je samozřejmě potřeba využít tu flexibilitu, ten manévrovací prostor, který nám ten pakt růstu a stability poskytuje, aniž bychom se otočili zády k jeho plnění. Myslím si, že je potřeba organizovat plod, zajišťovat plodný růst, eh, vytváření neinflačních pracovních míst a nejlepší způsob, to je vlastně proměnit ve skutečnost myšlenky, které jsou předloženy. Já si upřímně myslím, že pokud se nám podaří zavést opravdový digitální jednotný trh, pokud se nám podaří dokončit zejména toto v oblasti služeb na vnitřní trhu, tak budeme schopni vytvářet, generovat růst a budeme schopni rozšiřovat, vytvářet nová pracovní místa, v oblastech, eh, které budou oblastmi budoucnosti a nikoli v těch oblastech, která eh, nám klesají. Já si myslím, že je potřeba, abychom zavedli opravdovou energetickou Evropskou unii, která za, vlastně ukončí tu přehnanou závislost na některých eh, dodavatelích. Je potřeba, abychom využili všech příležitostí, která se nám, které se nám naskytají, abychom snížili naši závislost na jiných, abychom vytvořili, abychom skutečné pole rozvoje pro alternativní zdroje, pro efektivní energetiku, to je velice důležité a všechny tyto politiky také závisejí na know-how jednotlivých členských států. Evropská unie sama nemůže eh, postupovat kupředu v této oblasti, pokud jednotlivé členské státy neposkytnou nás, politické nástroje, které existují v jednotlivých, eh, které jednotlivé vlády mají k dispozici. Já si myslím, že je potřeba, abychom se zaměřovaly na veřejné a soukromé investice, úroveň investic veřejných a ze soukromého sektoru jsou takové, které vlastně nejsou kompatibilní s ostatními oblastmi. Úroveň veřejných investic dosahuje tak nízké úrovně, že je potřeba, abychom obnovili tento proces investování v Evropě. Já nejsem tak arrogantní, abych vyjednával s ostatními institucemi, dokud jsem nebyl jmenován parlamentem. Byl jsem navržen radou, ale zatím nemám mandát ani odpovědnost, abych začal využívat, eh, je vyjednávat s Evropskou investiční bankou nebo s jinými evropskými institucemi. Nicméně, když připravujeme to, co je potřeba, tak jsem se skontaktoval s Evropskou investiční bankou, s jejímž před, prezidentem se brzy setkám, abych viděl, jak můžeme sladit investiční nástroje s finančními toky a s novými právními a finančními nástroji k tomu, abychom obnovili eh, systém investování v Evropě. Zásadní je, abychom nezapínali na to, že investice soukromého sektoru jsou minimálně stejně významné, by měly být stejně významné jako investice veřejné. Je tedy potřeba působit na obou dvou frontách, to znamená jak investice soukromého sektoru, tak veřejné investice. Já se domnívám, že bychom neměli zapomínat v našem přemýšlení o Evropě na základní hodnoty, které vytvářely Evropu. My se snažíme poučovat celou planetu. Rádi popisujeme jiným, říkáme, jak má co dělat, ale také bychom měli zdůraznit naši vůli k tomu, aby byly v Evropě dodržovány základní hodnoty. Charta základních lidských práv, to není vlastně prázdná listina. Je to dokument, který zavazuje eh, v celou Evropu k tomu, aby dodržovala tyto principy a dodržovala lidská práva na celém území Evropské unie. A myslím si, že je nutné, aby všichni přistoupili na prohlášení lidských V roce, v roce 2006 jsem pracoval zprávu o vztahu mezi Evropskou unii a Radou Evropy a mezi těmi návrhy, které jsem doporučil, jak Radě Evropy, tak Evropské unii, aby, je to, aby se Evropská unie přistoupila k chartě Rady Evropy. Tehdy toto velmi toto eh, vlastně tehdejší komise se proti tomu velice ob, obrátila. Evropská, eh, Lisabonská smlouva tehdy upřesnila, že Evropská unie se může a měla by přistoupit eh, k, lis, k této listině. Mandáty byly poskytnuty, jednání byla vedena tedy a myslím si, že by se to mělo realizo- zrealizovat co nejrychleji. Já bych byl rád, aby Evropa byla sociálnější. Já vím, že to je takový slogan, ale je potřeba si to uvědomit a ti, kteří to nevidí, tak se špatně dívají. Velká část populace Evropy se odvrací od cílu Evropské unie, protože mají pocit, že se o ně dostatečně, že se jejich sociální rozměry, sociální úvahy dostatečně nezohledňují. V každém případě obecně na úrovni Evropské unie je potřeba, abychom tedy brali seriózněji, realizovali tyto závazky. Musíme bojovat proti sociálnímu dumpingu, proti daňovému dumpingu. Stále mož, mi říkají, že jakožto Lucemburčan nejsem na správném místě, abych se zabýval fiskálními záležitosti. Já bych nicméně chtěl říci, že pokaždé, kdy Evropská Unie eh, provedla důležité kroky ve fiskální oblasti, tak to bylo za lucemburského předsednictví. V roce 1991 jsme harmonizovali DPH na evropské úrovni. V roce 1997 jsme položili základy pro rozumný a vhodný způsob úspor v Evropě. Zpracovali jsme etický kodex proti nekalým daňovým praktikách. Potom jsme také zavedli tedy zahájili diskusy o ukončení bankovního tajemství v, Evropském, v Lucemburském parlamentu, takže jak protože jsem často musel v katastrofálních podmínkách obhajovat eh, fis, eh, lucemburský fiskální režim, tak jsem studoval všechny fiskální režimy. Nejsou pro mě žádným tajemstvím. Já znám lépe tyto eh, daňové režimy než vy, takže mohu vám o tom skutečně říci veškeré podrobnosti. Zdanění z podniku by měla probíhat na základě harmonizovaného daňového základu, tak aby zisky byly zdaňovány tam, kde byly realizovány a toto všechno se musí provádět v dobrém pořadí. Říkám ne, ne nekalé daňové konkurenci, ale říkám ano daňové konkurenci. Z některé mohou využívat evropské právní nástroje, které jsou nedokonalé, tak zítra narazí na daňové systémy, které by měly být zdokonaleny. Takže toto všechno my učiníme. Myslím si, že se musíme podívat na otázku přistěhovalectví. To je stále důležitější otázka. Nesmíme si myslet, že země, kterých se to nejvíc týká, ty přívaly, ne, neřízené přívaly, nelegálních přistěhovalců by měly být jediné zodpovědné za to, abychom řídili a zvládali důsledky této nelegální migrace. To není italský nebo řecký problém, je to evropský problém. Ano, musí, musíme si také vlastně osvojit, přivlastnit ty problémy, musíme je řešit všichni, protože bude potřeba větší solidaritu mezi Jižní a Severní Evropou, mezi oblastí Středomoří a ostatními zeměmi, tak abychom lépe zvládali tady tuto neřízenou imigraci. Já nechci hovořit pouze o nelegálním přistěhovalectví, ale je potřeba zabývat se také otázkami přímo souvisejícími s legálním přistěhovalectvím. Hm, chtěl bych, abychom se dohodli. Bude to určitě obtížné, protože je to velice kontroverzní téma v Radě ministrů, abychom se dohodli na několika hlavních zásad, základních principech v oblasti legálního přistěhovalectví, stejně tak, jako je potřeba, abychom sladili naše systémy asilové politiky je nepředstavitelné, aby stejná záležitost se řešila úplně opačným způsobem v jednotlivých zemích. Já jsem se těmi případy zabýval. V některé zemi 97% eh, žádostí o azyl je přijímuto a v jiných a v jiných zemích třeba jen 1% nebo velmi nízké procento a přitom ti žadatelé jsou stejní, takže je potřeba, abychom více sladili ty naše principy. Je to také otázka hodnot, které vyznáváme. Protože mám čtvrt hodinu, tak ještě několik slov, velmi stručně všich asi mi bude hodně z vás říkat, že je potřeba, abychom znovu zavedli komunitární metodu do naší práce. To je metoda, která chyběla v předchozích letech. Je pravda, že v období finanční a ekonomické krize, kdy Evropa bez skutečného důvodu se stala obětí této globální krize, tak jsme museli jednat rychle jakožto předseda eurozóny s kolegou Olirenem. Museli jsme vlastně opravovat hořící letadlo za letu. Co on, tam někteří řekli, je potřeba udělat toto, jiní, ale prostě ne, byla pravda, že to letadlo už hořelo. My jsme byli nad mraky a museli jsme opravit to letadlo dříve, než prostě se zřítí na zem. Tím vlastně chci vzdát hold Oli Rénovi, který během opravdu tohoto dramatického období kdy jsme skutečně viděli propast, konec světa, tak odvedl opravdu mimořádnou práci. Já jsem hrdý, že jsem mu mohl v této práci pomáhat. Uh... Děkuji mnohokrát, děkuji Jean-Claude. Děkuji, tak já teď navrhuji, abychom okamžitě začali s otázkami. E, navrhuji, abyste se omezili e, víceméně na jednu minutu, aby Jean-Claude mohl okamžitě odpovědět a potom e, budete moci ještě položit několika vteřinovou doplňující otázku a pokud bude Jean-Claude mít ještě dále argumenty, tak samozřejmě může ještě zareagovat. Takže prosím vás o trošku disciplíny. Já vím, že je to těžké, ale pokusíme se dělat dnes večer, co bude v našich silách. Takže začneme eh, Andrusem Ansipem. To bude tedy náš první tazatel. Andrusi, prosím. Děkuji, Gý. Eh, vážený Žané Claude, eh, nejprve bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mezi nás přišel a podělil se s námi o své pohledy na budoucnost Evropské unie. Moje otázka se týká vaší druhé priority a sice e, Evropské energetické unie. Před několika lety se běžně říkalo, že tři eh, pobaltské státy jsou takovým izolovaným ostrovem eh, v energetickém smyslu. A eh, díky financím z Evropské unie má teď Estonsko mnohem lepší napojení na naše sousední země a dá se hovořit opravdu už o energetické bezpečnosti v souvislosti s Estonskem. Ale stále ještě existuje potřeba eh, inteligentních eh, přenosových sítí po celé Evropě, což si žádá eh, velkou spoustu peněz. A my víme, že máme pouze 9 miliard euro na nástroj Connecting Europe Facility. Budete navrhovat eh, nějaký investiční program, který by byl založen jak na veřejných financích, tak na soukromých financích, tedy program investic do inteligentních přenosových soustav? Budete navrhovat eh, opravdovou eh, energetickou unii a odstraňování bariér na vnitřním trhu s energií? Děkuji. um, It depends on, uh... To závisí na těch to závisí na eh, přínosu těch komisařů, eh, kteří budou jmenováni. Eh, já tady sedím naprosto osamoceně, nevím, kdo bude komisař, kromě vás, protože vy budete komisařem a budete dobrým komisařem, protože jste byl vynikajícím premiérem, výborně jsme spolupracovali. A jestliže byl dobrý premiér, tak není pochyb, že bude dobrým komisařem. Ale e, záleží to opravdu na přesném e, obsahu programu, který schválí příští komise. E, já jsem proto, abychom pokročili s tou energetickou unii co nejdále, abychom odstranili překážky, které stále ještě existují, zvýš, zlepšili napojenost jednotlivých energetických oblastí kanálů, které v Evropě máme. A já budu diskutovat se zástupci Evropské investiční banky, eh, abychom generovali jak veřejné peníze, tak eh, soukromé peníze, k tomu, abychom dosáhli eh, pákového efektu. Půjde tady o energetiku a o ITC. To budou ta hlavní ohniska zaměření našich investičních programů. Chtěl bych tedy zvážit všechny prvky návrhu polského premiéra Donalda Tuska, starého asi dva nebo tři měsíce, který se tedy týkal energetické unie. Všechny tyto prvky budu zohledňovat. Znamená to také Jean-Claude nějakou společnou akviziční politiku, protože ta je klíčová. Já jsem celkem proto, abychom se skutečně zorganizovali jako taková nákupní centrála. Je jasné, že když eh, spojíme své energetické potřeby tak, abychom byli skutečně hlavním partnerem všech dodavatelů, tak určitě dosáhneme snížení nákladů, místo toho, abychom prostě se dělali mezi sebou. Takže já jsem pro zřízení takovéto nákupní centrály. Samozřejmě si musíme uvědomit, že energetická struktura v jednotlivých členských státech je velice různorodá a proměnlivá. V některých zemích to jsou veřejné podniky, v, některé zemích, v některých zemích působí jak veřejné, tak soukromé podniky. Soukromé podniky samozřejmě nemají tolik zájem na takové nákupní centrále, ale pokud by se veřejné podniky mohly zajistit dodávky za lepší ceny, tak určitě bychom jim v tom mohli pomoct. Pan Telička. Uh, uh, Děkuji, uh, možná si to nepamatujete, ale asi před deseti lety jsme spolu seděli ve Štrasburku v budově Winston Churchill na kafi a já jsem vás přesvědčoval, abyste se stal předsedou komise, ale tehdy to bylo nemožné a já bych tehdy nečekal, že někdy nastane dnešní den, ale nema, nejsem z toho ne, vyloženě nešťastný. Máme to ovšem několik problémů, které jsme už zmínili. Pokud jde o energetiku, eh, tak já bych se opravdu vážně zabýval eh, energetickou unii, ale musím říci, že nemám pocit, že máme opravdu fungující vnitřní trh v dopravě. Tady potřebujeme lepší vymáhání existující legislativu. Eh, je velice těžké jezdit v, s vlakem z jedné strany Evropy na druhou. Dá se říci, že ta odstupující komise při vší úctě k Simu Kalasovi neprováděla politiku správně a mě by zajímalo, jak byste si vy představoval implementaci eh, pokynů eh, TNT, eh, také finančních prostředků a jak byste vymáhal plnění všech těch balíčků, které byly schváleny. A potom ještě taková otázka, taková boční otázka a to je administrativní zátěž. Já jsem neslyšel ještě nic na toto téma od vás a myslím si, že kdyby se výrazně snížila administrativní zátěž, tak eh, naše ekonomiky by měly růst eh, už před nějakou dobou. Pokud jde o dopravní politiku, chtěl bych připomenout, že to je vůbec jedna z nejstarších evropských politik. Je pravda, že po celá desetiletí jednotlivé komise se nedostatečně zajímaly o dopravní politiku. A komisi dokonce hrozilo, že proti ní bude vedeno řízení pro nedostatečné provádění dopravní politiky. To byla vlastně komise eh, ještě eh, před tou romantizovanou komisí Žaka Delorse, kdy prostě se komisi nepodařilo prosadit jednotlivé Eh, balíčky. Eh, vlastně třeba Delors tenkrát také realizoval jenom polovinu z toho, co eh, realizovat měl. A mm, až později tedy ta dopravní politika se začala realizovat až tou poslední komisí a skutečně ty překážky, které přetrvávají, je třeba odstranit. Nebude to jednoduché, protože tady jsou velká omezení, jsou tady velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, mezi jednotlivými sítěmi. Nicméně právě ta dopravní politika a odstranění přetrvávajících překážek jsou součástí i politiky hospodářského růstu v širším slova smyslu. Může to přispět i ke zlepšení mobility pracovníků. Rozhodně nechceme eh, samozřejmě eh, ohrozit volný pohyb Eh, pracovníků, protože pak bychom neměli žádný argument pro obhajobu dalších eh, výsad, které poskytují smlouvy. Takže já souhlasím s tím, že je třeba zajistit, aby dopravní politika eh, skutečně ehm, se znovu nastartovala a zrychlila. Navíc já podobně jako gay jsem všude říkal, že je třeba bojovat proti byrokratizaci Evropy, že je třeba se soustředit na ty malé věci. Ale myslím, že už to říkáme deset let. A není pravda, že by se nic nezměnilo. Ta končící komise zvládla zrušit v uvozovkách 6 tisíc textů, které byly nadbytečné, které ne, nemusely existovat. A mm, do, současná komise tedy přistoupila k takovému eh, odbyra, odbyrokratizování a eh, znamenalo to vlastně přínos ve výši 32 miliard eur, takže nemůžeme říct, že se neudělalo vůbec nic. Pochopitelně ale je třeba eh, pokračovat. Takové byly mé úmysly v roce 20, 2004, eh, eh, jak si připomněl, ale já jsem tehdy odmítl být předsedou komise. Já jsem tehdy podporoval Giovu kandidaturu. A tehdejší um, belgicko-lucemburské spojenectví ale nedokázalo přesvědčit Brity. Takže my jsme oběťmi, ale dnes šťastnými oběťmi. Děkuji. Pavle, chcete doplnit? It's, it's clear that, uh... Jenom na deset vteřin. Mně je jasné, že Barozova komise se snažila snížit administrativní zátěž. Já jsem asi před osmi lety byl členem Štojberovy skupiny, ale eh, jak si komisi už došla pára v těch posledních dvou nebo třech let a je potřeba zase tu sílu v sobě najít. Dobře, děkuji. Teď pan Goga k dalšímu bodu. Ano, e, děkuji vám. E, já jsem rád, že jste zmínil e, jednotný digitální trh. Podle mého názoru to je oblast, které musíme věnovat mnohem více pozornosti. Když se podíváme na Estonsko, tak tam teď mají digitální občanství nebo virtuální občanství, chcete-li. To je neuvěřitelný úspěch pro tak malou zemi, že je tak pokročila. Celá Evropa by se měla zabývat i malými zeměmi. Když se podíváte na ty největší země, tak ty jsou nesmírně neefektivní. Je úplně Eh, neuvěřitelné, eh, když srovnáme rychlost internetu v Estonsku nebo eh, Litvě s rychlostí ve Francii nebo v Belgii. To je naprosto neuvěřitelný rozdíl. Ten jednotný digitální trh je velkou příležitostí pro lidi. Teď máme fixní roaming, to byl velký projekt a ten přinesl lidem e, velké úspory. My nesmíme zapomínat na ty obyčejné lidi, protože ta efektivita je pro ně. Takže e, jaká je vaše obecná strategie pro digitální ekonomiku? A e, kdy, řekněte nám nějaké datum, kdy budete mít kompletní všeobecnou strategii digitální ekonomiky v Evropě. Ano, to je i otázka čísel. Uh, my jsme ve, velice bojovali o čísla s předchozí Barosovou komisí a on nakonec povolil jeden, jednu miliardu euro na příštích pět let na digitální ekonomiku. A my jsme to velmi kritizovali, takže my bychom od vás chtěli, já nemůžu odpovídat za vás, tedy je na vás, abyste odpovídal, ale nás by zajímalo, co víc uděláte, jaké je to číslo, na digitální ekonomiku? Já nemám žádné číslo, protože komise ještě neexistuje. Vy se, vy se mě ptáte na konkrétní věci, ale e, nová komise ještě nemá program. Já vám můžu nabídnout takový obecný nástin jako potenciální budoucí předseda komise, ale ta komise ještě neexistuje. Já neznám 28 e, ostatních komisařů. E, budeme to muset prodiskutovávat na, kolo, na kolegiu. Takže prosím, netrapte mě konkrétními otázkami, když víte, že neznám konkrétní odpovědi. Samozřejmě, že ten objem financí se bude muset navýšit. Bez navýšení přidělených prostředků na tuto oblast můžeme zapomenout na všechny naše ambice. Ale žádné konkrétní číslo k dispozici nemám. Vím pouze to, že musíme odstraňovat všechny překážky a bariéry, které existují na digitálním trhu. Máme příliš mnoho operátorů, příliš mnoho regulátorů. Tento systém musíme zrušit. Když porovnáme Evropskou unii s Čínou nebo s USA, tak je neuvěřitelné, jak je náš digitální trh roztřištěný. To musíme odstranit. Musíme zrušit ty bariéry. Tady nejde pouze o peníze. Tady jde také o politické vedení. Musíme přesvědčit členské státy, aby upustili od své digitální suverenity, protože ty už nemají právo eh, pokračovat v té fragmentarizaci digitálního trhu v Evropě s tím, co teď říkám, všichni souhlasí. Já vím, že až dojde na podrobnosti, na konkrétní rozhodování, eh, tak budeme mít velké problémy s odporem národních států, členských států. Mnoho z nich to ještě teď neví, ale jsem si jistý, že na to dojde. A že nás ještě čeká značná práce. Nejde tady pouze o čísla, ale také o ochotu, o technické aspekty a tak dále. Gerbenian. Děkuji, Guy. Pane Junkre, jedním z hlavních problémů současných západních demokracií je naprostý nedostatek dlouhodobé vize. Eh, tak Všechno se orientuje pouze na krátkodobý horizont, zejména v členských státech. A když se podívám na vaše priority, tak tady také vidím zaměření na krátkodobé problémy. To neznamená, že jsou to problémy malé, ale stále jsou krátkodobé. Jako je britská otázka, ty typ vysoké ceny energií i část priorit v oblasti růstu a pracovních míst. A mně tady chybí nějaká základnější vize toho, jak posílit evropskou ekonomiku také eh, v dlouhé dlouhodobějším horizontu. Chtěl bych se soustředit na dva faktory, oba se týkají udržitelnosti, ale také ekonomiky. První z nich je efektivní využívání zdrojů. My jsme v Evropě nesmírně zranitelní, protože nemáme tolik přírodních zdrojů. A jedinou agendou v tom, v tomto eh, oboru je recyklování a další aspekty životního prostředí. Takže to je zapotřebí, aby eh, se tato téma dostalo i do zahraniční politiky, diplomacie a tak dále. Eh, a má druhá otázka se týká klimatických změn. Jak je, jaký je váš názor na evropskou klimatickou politiku? Protože to mi ve vašich prioritách úplně chybí. Jste ochoten jakožto předseda Evropské komise bojovat za velice silný velice silnou mezinárodní dohodu v Paříži v roce 2015. Souhlasíte s tím, že potřebujeme ambiciozní evropské cíle? Děkuji. Je suis un peu surpris par la Mě trochu překvapuje tato otázka. V posledních týdnech jsem zjistil, že jenom málo lidí si přečetlo můj program. A zjišťuji dnes, že někteří se domnívají, že v tom programu není všechno, a což je pravda, protože já jsem si nevytyčel jako úkol popsat všechny politiky, které budeme muset vést. Je pravda, že jsme všichni oběťmi takovéto krátkodobosti. A pokud nepřinesete, neposkytnete nějaké krátkodobé řešení problému, tak potom nemáte důvěryhodnost ani pro přípravu těch dlouhodobých řešení, takže je třeba věnovat určitou pozornost i těm krátko- a střednědobým otázkám. Ekologická politika. Politika eh, související se změnami klimatu se samozřejmě vyžaduje zvláštní pozornost ta finanční krize ještě neskončila a já jsem během krize říkal, že až skončí krize finanční, bude pokračovat krize klimatická a bude tedy třeba zavést politiky eh, proto, abychom se byli schopni bránit eh, změnám klimatu, abychom byli schopni tu změnu klimatu nějak eh, zvládnout, překonat. Evropská rada v říjnu by měla přijmout určitá rozhodnutí ohledně dosavadních cílů. Ze zkušenosti vím, že je velice obtížné naplnit vytečené cíle. Já bych byl rád, aby ty cíle byly závaznější, aby na pařížské konferenci jsme eh, eh, znovu dali um, smysl tomu vůdcovství, eh, na které Evropa svého času aspirovala. Ale samozřejmě ta rozhodnutí tedy budou eh, přijata v říjnu a dosavadní eh, komise se tím bude ještě zabývat a ta budoucí komise se pak už bude pochopitelně snažit o to, aby výsledky pařížské konference byly co nejvíce ambiciozní. Chcete ještě vystoupit? Ano, velice stručně. Vy hovoříte o radě, ale tu radu pro klimatické otázky si zcela urvalo pro sebe Polsko a pouze jediná instituce ji může vysvobodit z toho polského sevření a to je Evropská komise. Takže jste ochoten najít nějaké řešení, eh, které jak si ukončí ten polský únos evropské klimatické politiky? tak musím eh, říci, že ten problém při vší úctě trochu zjednodušujete. Eh, Polsko má své problémy a já rozhodně nebudu eh, tady říkat, že nebudu respektovat přání a obavy Poláků. Já jsem často nesouhlasil, když jsem ještě byl v Evropské radě s Nesouhlasil jsem s návrhy polských kolegů v této věci, ale každopádně ten problém nemůžeme řešit tak, jak vy to naznačujete. Aleksandr Lamsdorf. Um. No, děkuji, Guy. Pane Junkere, jsme rádi, že jste tady jakožto špicný kandidát, tedy na předsedu rady. Eh, komise, pardon. Myslím si, že pro demokratický rozvoj EU e je to dobré. Nyní zde hovoříme o otázkách růstu, hovoříme o tom, abychom dali více šancí mladým lidem, zejména v eh, již, jihoevropských zemích. Znamená to nabízet nové trhy, nové služby, nová pracovní místa. Měl bych dvě otázky. Tisková agentura oznámila, že jste dnes u sociálních demokratů řekl, že nástupce Oli Rena by měl být sociální demokrat. Nevím, jestli to je pravda a pokud je to pravda, tak proč? Nem, neměl by to být ten nejlepší, který se stane nástupcem uh, Oli Réna, protože otázky růstu jsou, jsou skutečně opravdu zásadní. A druhá otázka týká, se týká otevírání nových trhů. Vedeme jednání eh, s ohledně dohody o volném obchodu se Spojenými státy. Jaká je tedy situace tady v těchto jednáních? Jaké jsou vaše hlavní linie? A další otázka, která s tím souhlasí, souvisí, jak chcete zlepšit komunikaci komise tak, aby se obnovila důvěra lidí, a protože v některých zemích i v Německu panuje velká nedůvěra eh, ze strany občanů nyní vůči komisi. Pane kolego Lansdorfe, já jsem zažil Und ich habe erlebt, dass viele Já jsem zažil, že mnoho, kteří, mnoho lidí, kteří uh, pracovali v komisi, se zasazovali o uh, růst. A nikdo neřekl, že ne, nebo je nutné tedy, eh, abychom přemýšleli, jakým způsobem nabízet produkty orientované a, a příležitosti otev, eh, orientované na růst. A to jsem já už vlastně řekl. V podstatě jsem obhajoval také to, co eh, dělal Oliren. Dnes ráno u, ve frakci sociálních demokratů jsem řekl, že vlastně Oli byl jediný, kterého jsem opravdu obhajoval. A oni řekli, no tak pokud je to tak jednoduché, tak další, který ho vystřídá, by to, by to mohl dělat tedy sociální demokrat. A, a bude to tak, protože já jsem přesvědčen, že EPP, liberálové a tak dále jsou jediní, kteří mohou obhajovat politiku stability v Evropě. Musí takže vlastně najdeme tedy eh, kandidáta, pokud najdeme vhodného kandidáta z této strany, tak to tak uděláme. Ale jako základ programu nové komise toto opravdu se nesmí vzdálit, odchýlit od toho, co bylo stanoveno, to znamená Nebude sice žádná novelizace, žádná změna paktu stabili, růstu a stability, ale je potřeba aby pak tu stabilit, tak jak byl zpracován v roce 2005. Tam existuje určitá flexibilita, určitý manévrovací prostor, který bych, kterého bychom měli využít, abychom skutečně obnovili eh, tento růst. Byl to program z roku 2008-2009, který, na kterém jsme vlastně pracovali společně a potom z toho vznikly ty deficity, byly tam, byla tam částka 220 miliard euro, bylo řečeno, musíme se zase vrátit do normální situace. A nyní vlastně je čas, kdy vlastně musíme provést určité strukturální reformy. To, to to téma strukturálních reform s ním souvisí. Flexibilní realizace paktu růstu a stability. To je právě to, k čemu se musíme obrátit a k čemu musíme směřovat. Já, já samozřejmě to je, to je, já často zde hovoříme o těch krátkodobých cílech, o tom, že jsme často zaměřeni na tu krátkodobost a na to, co hovoříme kolega tedy hovořil o krátkodobých činnostích, činnostech a a samozřejmě, když pracujeme pod tlakem, musíme věci udělat velice rychle, tak se dopouštíme také mnoha chyb. To je nespochybnitelné. To je v podstatě. Já jsem někdo, kdo je pro stabilitu jako mladý ministr financí jsem se spolupodílel na tváření Maastrichtské smlouvy. Bojoval jsem, měli jsme za větší nezávislost Evropské centrální banky. A ten princip, eh, obhajovali jsme princip nezávislé finanční politiky, takže společně s, Delor, s Delorsem a s dalšími kolegy jsme bojovali za téma koordinace hospodářské politiky, ke kterému jsme se stavěli opravdu velmi seriózně. Dnes všichni hovoří o ekonomickém řízení, ekonomické správě, ale v podstatě to Jde zde skutečně o hospodářskou, o ekonomickou politiku a to je už v podstatě už zakotveno v tom textu smlouvy. Takže stabilita je obsažena ve smlouvě. Je zde tedy ta otázka dohody o volném obchodu se spojenými státy. Jsem pro, abychom ji učinili co nejtransparentnější. Ano, je potřeba opravdu dbát na velkou transparentnost v těchto otázkách. Myslím si, že tam byly zapracovány na ustanovení, protože pokud bychom nepostupovali transparentně, tak by to poškodilo. Je zde samozřejmě také smlou, smíšená smlouva, eh, na které se budou podílet eh, náro, národní parlamenty. Já jsem, bych byl rád, aby všude v Evropě se snažili o rovná pravidla, která eh, budou stanovena a která budou platit pro obchod všude v Evropě. To jsou prosím ta pravidla, která musíme mít k dispozici a která musí všichni dodržovat, tak aby to platilo pro ochranu zaměstnanců, pro ochranu bezpečnosti a zdraví při práci, ochranu spotřebitelů. To jsou všechna tato témata, která eh, musí eh, být do tohoto textu zapracována. Takže musíme opravdu udělat to, co, dodržet také to, co jsme slíbili. Protože když něco a co se týká o komunikaci nové komise, o tom jsem ještě dopodrobna nepřemýšlel. Já vím, že nejlepší komunikace nebude k ničemu, pokud vlastně ty instituce nebudou dobře spolupracovat, ne, nenajdou dohodu. To znamená, a navíc, když národní jednotlivé členské státy potom budou kritizovat to, co bylo dohodnuto v Bruselu. E, aby pokud členské státy nebo vlády jednotlivých států budou kritizovat usnesení, rozhodnutí, která budou přijata v, přijata v Bruselu, tak to bude velmi špatné. Musíme opravdu je, je, je potřeba, aby e, to, národní vlády toto pod, podporovali. Já vždy jsem měl pocit, že Lucemburčané, tam je mnohojazyčnost, sledují tedy zprávy v Německu, v, ve Francii, v Belgii, takže mm, mají v podstatě ke větší přehled v Evropě vlastně nikdo, nikdo nemůže zvítězit sám, buď společně, anebo nikdo. Moje Němčina je velmi špatná, tak se si to chci ověřit, zda jsem to dobře pochopil. Vy říkáte, pokud socialista bude zpracovávat eh, tuto, eh, tento program, tak budete aplikovat eh, pak stability, ale to druhé to není ještě rozhodnuto, že to bude sociální demokrat, alespoň tak to jsem tomu porozuměl. Předsedové jednotlivých parlamentních skupin naléhají na to, aby vlastně zde byla stanovena záruka tohoto portfolia, ale ještě o tom není rozhodnuto, pokud jsem to dobře pochopil. Ano, ano, já jen popisuji to chování, eh, na které jsem narazil. Ano, dobrá, říká předseda. Je to vlastně oprava toho, co jsme se dozvěděli od ostatních skupin. Není to ještě rozhodnuto. You and then I come later on to Marianne. Mluví nejdřív ty a potom Mariana, protože je teď tady důležitá diskuse o paktu stability a ty určitě taky k tomu máš co říct. Děkuji, děkuji Gý. Nejprve vítej, to je Jean-Claude v parlamentu. Jsem velice rád, že vás tady vidím na naší skupině. A velice upřímně bych vám chtěl poděkovat za skvělou spolupráci během toho nejtěžšího krizového období a taky děkuji za vaši důslednou podporu komunitární metody a reform hospodářské zprávy. Bylo to velice důležité, abychom tu krizi zvrátili a bylo samozřejmě třeba reformovat pakt stability a růstu, vymáhat hospodářskou zprávu, a díky tomu rozpočtové deficity eh, se vlastně snížily v Evropě ze 7% až pod 3-3,5% a také se stabilizuje úroveň státního zadlužení v Evropě. To bylo samozřejmě velice důležité pro stabilizaci a pro obnovu hospodářství. A je to vlastně i takové vaše dědictví, Jean-Claude, Vy jste se tady vyjádřil ehm, k tomu příštímu komisaři pro hospodářské a měnové záležitosti. Já bych každopádně stejně nebyl k dispozici, eh, protože finská eh, vláda si myslí, že jsem příliš měkký a liknavý na tuto pozici eh, protože jsem se snažil spíše o strukturální rovnováhu, než o nějaké nominální cíle. Ehm, Samozřejmě v Evropě teď máme příliš vysokou míru nezaměstnanosti a příliš nízkou míru investic. My se snažíme nebo voláme po duální strategii, v jejímž rámci by se podporoval růst prostřednictvím investic a zároveň bychom se důsledně snažili konsolidovat veřejné finance a zajist, měli bychom se také zajistit dodržování eh, pravidel. V této souvislosti je má otázka následující. Jaké kroky podniknete, abyste zajistil, že členské státy, a to i těch 11, které stále procházejí řízením nadměrného schodku, budou eh, skutečně naplňovat eh, ty požadavky reformovaného paktu stability a růstu? Myslím, že nejlepší způsob, jak eh, vlastně dosáhnout tohoto, je do, přimět ty země, aby dodržovaly pravidla. Je třeba k tomu využít eh, takzvanou eh, flexibilní rezervu, která byla vlastně eh, přidána k tomu paktu při jeho reformě v roce 2005. Já si nemyslím, že dojde k nějakým dramatickým změnám. Já stále zdůrazňuji to, že je třeba, aby se naše země soustředily na strukturální reformy, které jsou důležitější než nominální cíle. Myslím si, že v posledních letech jsme se nedostatečně věnovali konkurenceschopnosti a souvisejícím otázkám. Na interních schůzích euroskupiny jsme si stále říkali, že je zapotřebí mít rovnovážný eh, vývoj eh, i s ohledem na produktivitu, ale mm, nedostatečně jsme o tom přesvědčili eh, ty ostatní okolo. Já jsem tedy přesvědčen o tom, že nominální cíle jsou důležité, ale nejsou tak důležité jako strukturální reformy. Tak Marian, eh, ještě bych chtěli, než promluvíte, zdůraznit, že by kolegové měli se vyjádřit během jedné minuty. Děkuji, Gý. Já jsem velice ráda, že vás tady mohu přivítat, pane Harkine, na skupině LD a že si vás tady mohu vyslechnout. 24 hodin po volbě předsedy komise bude komise předkládat eh, sdělení k eh, zaměstnanosti mladých. A já samozřejmě asi vás nemusím přesvědčovat o tom, že situace s nezaměstnaností mládeže je velice závažná v mnoha členských státech. Evropští občané očekávají, že parlament a komise s tím rychle něco udělají. Moje první otázka tedy zní, jaké specifické kroky podniknete na zlepšení eh, přístupu mladých lidí na trh práce a jak také zajistíte, Eh, plné využití fondu záruka pro mladé. A já tedy působím také ve výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Vy jste před chvílí říkal, že musíme eh, brát své závazky v sociální oblasti vážně. A já bych ráda věděla, jaké eh, opatření hodláte podniknout pro to, abychom skutečně ty závazky v sociální oblasti brali vážně. Děkuji, Jean-Claude. Je voudrais d'abord vous dire, madame. Já bych vám nejdříve chtěla říci, že bychom neměli slibovat něco, co nemůžeme dodržet. Evropský parlament a komise nemohou vytvořit jediné pracovní místo. My, co můžeme vytvořit, můžeme vytvořit obecné podmínky, řekněme makroekonomické podmínky, které umožní Evropě znovu dosáhnout vyššího růstu, ale nemůžeme dávat, vyvolávat v Evropanech dojem, že do pěti let komise nebo parlament ukončí problém masové nezaměstnanosti, protože to prostě nemůžeme. Já nemám eh, rád eh, tu představu o Evropě, že Evropa vlastně zodpovídá za všechno. Jsou tady přece také vlády jednotlivých členských států a ty mají na starost politiky zaměstnanosti. Evropská unie může vládám členských států poskytnout nějaké podpůrné nástroje, ale ta politika samotná, to je věc jednotlivých vlád členských států a tyto vlády přece nemohou říkat, že problém se zaměstnaností vytvoří Evropa. Vlády musí jednat a Evropa jim pouze může pomoct zavedením určitých celoevropských nástrojů. Ano, masová nezaměstnanost mladých lidí, to je jedno z nejznepokojivějších eh, témat. Uvolnili jsme 6 miliard na eh, záruku pro mladé. Já bych byl rád, aby se především nejprve využili tyto peníze, než zahájíme další programy. Myslím, že zatím pouze dvě vlády eh, přijaly nějaké programy v, této, mm, v rámci této záruky. Ty peníze vůbec nejsou absorbovány. Nebo jsou absorbovány jenom velice málo. Měli bychom tedy nejprve použít ty politiky, které už jsou schválené. 6 miliard eur se vůbec nevyužilo. Proč tedy vyzahájovat nové programy, když ty dosavadní e, vlastně nejsou vůbec e, vládami naplňovány? A já si myslím, že pokud bychom se shodli na tom, že je zapotřebí e, zavést třeba digitální trh, pokud bychom v oblasti služeb dokončili jednotný trh, pokud bychom zahájili investiční programy financované a financovatelné, které by přispěly k lepším akcím v oblasti dopravy, v oblasti informatiky a telekomunikací, Eh, pak by byl bezprostředním výsledkem hospodářský růst a promítlo by se to samozřejmě eh, i na míře zaměstnanosti. A já si tedy myslím, že je zavádět takovou širší eh, globální politiku a neměli bychom se soustředit jenom na nějaké malé segmenty jednotlivých politik. Žera Depré? Euh, Jean-Claude, neskrývám, že s určitou obavou se dívám na daňovou oblast, protože v tvém, z tvého příspěvku jsem měl dojem, že to je jediná oblast, kde trošku vyhrožuješ, protože já vím, co se děje v lucemburském velkovévodství, takže spíš byste měli mlčet, ta pokud, pokud jde tady o tuto oblast. Chtěl bych tedy položit otázku, která se týká daňového, daňového režimu v, v Lucembursku. Hovořil jsi podpor, o tom, že podporuješ tedy fin, daňovou konkurenci, ale nikoliv nekalou a že jsi také zastáncem určité konvergence v daňové oblasti potvrzuješ toto slovo, to znamená zbližování daňových základů a pokud ano, tak přednostně v jaké oblasti, přednostně tedy v eurozóně anebo v celé, v celé Evropské unii. Zdá se mi, že to je otázka, o které jsme hodně hovořili ve volební kampani. Za druhé, pokud se týká uh, FEDka, toho amerického FEDka, toho systému amerického, že banky musí dávat americkým úřadům jména všech amerických občanů, ne pouze amerických občanů, ale také občanů ze zahraničí, kteří nebydlejí v, Evrop- ve Spojených státech, ale mají tam určité zájmy, kteří mohou být stíháni podle amerického zákona, i když nejsou na americké půdě. Domníváš se, že tento systém je slučitelný s evropskou legislativou, nebo je to systém, který bychom se měli snažit vytvořit v Evropě, pokud bychom chtěli zavést, určit, vyhýbat se určitým formám daňových úniků? Tak doufám, že překonáš rozptýlíš mé obavy tvou odpovědí. Už dvě století ty a já, eh, dvě desetiletí a Žán a já diskutujeme o daňových záležitostech. A dnes jsme se poprvé shodli. Poté, co jsem provedl v mé zemi, zemi změny, které bylo potřeba provést, tak zde pouze zopakuji, že je nutno provést určité, určitá opatření v, ve zdanění podniků. Jsou určité návrhy na stoj, na stole rady týkající se společného daňového základu a byl bych rád, kdyby rada rozumně tedy směřovala k, ke schválení tohoto textu, aby tento. Je pravda, že podniky evropské, a nejenom evropské, využívají těch rozdílů ve zdanění v jednotlivých členských státech a bude potřeba, abychom v určitým kolektivním úsilím se podívali zblízka na to, co je potřeba, jakým způsobem je potřeba pomoci těchto zem, zemím. Je to zájem podniku, který, které je potřeba hájit, nikoliv tedy zájem finančních úřadů. A myslím si, že z tohoto proto nestáhnu tedy, nehodlám stáhnout text o e, daňových transakcích tedy. Zůstane to na pořadu jednání rady, která se zavázala, že se bude nadále zabývat tady tímto textem. Fakta, ano, já si myslím, že je to opravdu mimořádná záležitost, tady ten postup Spojených USA Spojené, Spojené státy evropské to je GY, tedy, eh, protože pan Juncker se pře, přeřekl, řekl tedy Spojené evropské státy, takže jde samozřejmě o Spojené státy americké. Pokud jako premiér nebo ministr financí eh, Lucemburku jsem bych byl bojoval za tento americký systém, tak by všichni řekli, a podívejte se, Lucemburčané, no tak prostě je potřeba žít s tím, co je Silvi. Silvi Gulár, děkuji. Pane Jonkere, vítejte. Vaše přítomnost tady nám přinesla dvě dobrá překvapení, a to, že šéfové hlavy stát, kteří podepisují eh, smluv, jsou někdy dokonce ochotně dodržovat, protože že jsme rádi, že tady špicen kandidát se dostavil. A i když a někdo tedy, kdo kandiduje na předsedu komise, ví, co to je komunitární metoda. Já bych chtěla položit dvě konkrétnější otázky týkající se bankovního systému. Předchozí komise odvedla hodně práce, ostatně ve spolurozhodovacím řízení parlamentu, aby stanovila určitá pravidla týkající se bankovní unie. To jsme zavedli. Myslím si, že v, v, z veřejného mínění nikdo nechápe, co to je bankovní unie. Takže jakým způsobem zlepšíme to, co, nebo jakým způsobem bychom vysvětlili lépe to, co je zatím. A protože podle mého názoru pro nás všechny je obtížné v těch následujících pěti letech by bylo zejména potřeba zajistit a dbát na to, aby ty texty byly také prováděny, protože někdy se nám legislativní akty hromadí prostě a potom, když je potřeba ale tu práci realizovat, tak už to není tak dobré. A je co? A druhá otázka, to je opravdu zásadní pro některé členské státy, co se týká zlepšení financování malých a středních podniků. Některé banky říkají, že mají dostatečné peníze a že malé a střední podniky nemají projekty. Podniky malé zase říkají, že jim banky nechtějí půjčit, takže máte určité nápady o třídění, o digitalizaci, o tom, aby se zlepšil přístup malých a středních podniků k bankovním půjčkám. Ano, Silvi. Myslím si, že jedná se často o špatné vysvětlování. Lidé, evropští občané nemají rádi slovo unie. Ne, jsou hovoří, já sám hovořím o energetické unii například a konstatuji, že evropští občané tento výraz prostě nemají rádi. Když se hovoří o bankovní unii, tak si lidé někdy myslí, že je to nástroj, který jsme dali k dispozicím bankám, ale zatím je to neúplný opak, ale je to vlastně určitý rámec pro, eh, vytvořený pro bankovní činnosti. Máme velké problémy s vysvětlováním zásad centralizovaného dohledu. Pokud chceme vysvětlit občanům, že chceme přerušit to pojítko mezi bankami a dohledovými orgány, tak někdo nás vlastně nechápe, co chceme vysvětlovat. Takže já si myslím, že musíme pouze říkat, že daňový poplatníci už nebudou odpovídat za chyby, které spáchají jiní. To si myslím, že je jediný způsob, jak jim to vysvětlit. Myslím si, že je teď potřeba řádně aplikovat, provádět ty legislativní akty, které byly schváleny. A zde si myslím, že je ještě hodně práce. Na konci tohoto týdne budu diskutovat s Evropské investiční banky články o otázkách týkajících se úvěrů mezi bankovním sektorem a zejména tedy sektorem malých a středních podniků, protože to je určitě jedna ze záležitostí, která, kterou bude potřeba řešit. Musíme opravdu se zamyslet nad tímto nástrojem, který bychom eh, poskytli. Já si myslím, že nové nástroje a stávající nástroje, které má v rukou Evropská investiční banka, budou moci být využity k tomu, aby se vlastně vytvořil pákový efekt právě ve prospěch malých a středních podniků, protože je pravda, že úvěrové toky jsou neuspokojivé. A to platí zejména v zemích, jako, jako je Řecko a další země, kde vlastně nejsou, není využit ten investiční potenciál právě, který by byl využit a malým a středním podnikům. Dvě poslední otázky. Paní Michajlová nejprve, předsedkyně výboru Legy a předseda roz, výboru pro rozpočet, pan Artwi. Tak prosím, paní Michajlova. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Junkere, ve svém úvodním projevu jste hovořil o naléhavé potřebě veřejných i soukromých investic Eh, já s vámi souhlasím a říkáte, že musíme jaksi nastartovat ten stroj eh, veřejných investic a stimulovat soukromé investice. Z hlediska regionálního rozvoje je velice důležité, abychom měli nějakou záruku investic do infrastruktury. Mě by zajímalo, eh, co si myslíte o e, stávajících e, úsporách v bankách a o tom, zda by je bylo možno zmobilizovat pro investice do infrastruktury. Můžeme využít e, existující úspory pro investice do infrastruktury Uvědomujete si eh, roli finančních nástrojů eh, v regionální politice, zejména v kontextu přípravy a vyjednávání o, eh, na, o dohodách o národním partnerství jednotlivých zemí a Evropské komise. Děkuji. Merci Guy. Merci Jean-Claude. Děkuji Guy. Děkuji, Jean-Claude. Toto slyšení nám umožňuje zhodnotit náš pokrok směrem k daňovému zbližování. Je pravda, že když si předsedal euroskupině, tak jsem někdy říkal, že si nám ráno připomínal eh, povinnosti, eh, vyváženosti eh, rozpočtu, ale v Lucembursku jste odpoledne něco jiného. Ale abych se vrátil k těm otázkám. Jsi zastáncem uh, zbliž zbližování, chceš bojovat proti nekalé konkurenci v oblasti fiskality a nejlepší postup by byl mít vlastní zdroje, konkrétní specifické daně, které budou platit pro celé území Evropské unie. Byla vytvořena skupina, na vysoké úrovni. Jak, co očekáváš od této skupiny a jakou podporu poskytneš této skupině, aby při, skutečně předložila nějaké návrhy týkající se vlastních zdrojů? Jsi kandidátem na předsedu komise ale mno, víceletý eh, finanční rámec byl schválen na sedm let. Vysvětlil si nám, jaké máš cíle, jaké máš ambice a to určitě bude předpokládat revizi toho víceletého finančního rámce. O jaké iniciativě uvažuješ k tomu, aby se dosáhlo provedení revize víceletého finančního rámce a nakonec, protože si pro striktnost, pro rozpočtovou přísnost, tak co vlastně, jaký osud je pro, to, máš pro ten zůstatek nerozdělený, více než miliardy nerozděleného zůstatku k 31.12.2012. Tady jsou faktury okamžitě splatné ve výši 24 miliard. Nebyla by tedy dobrá politika, kdyby se tento odklad nebo ten posun mezi závazky a finančními prostředky smazal, zkrátil alespoň. Ano. Co se týká první otázky, kterou položil kolega, díváme se společně s Evropskou investiční bankou na ty, a s dalšími partnery, jakým způsobem bychom mohli uspůsobit a zblížit jednotlivé nástroje, včetně těch, kteří, které existují v regionálních politikách, abychom obnovili nebo nastartovali znovu tady tu tu mašinérii investic. Je příliš brzy, abych poskytl nějakou podrobnou odpověď na tyto záležitosti, o kterých jste se zmínila. Ano, ty si mi, Žánovi, často říkal v Senátu a tak dále, co si myslíš o daňové politice Lucemburku? Neměl jsi to dělat, protože velkové vodství dodržuje eh, evropskou legislativu, která je nedokonalá. Ano, je nedokonalá. Změnili jsme zejména DPH, pravidla pro elektronické odvádění DPH. Rozhodli jsme se o tom za francouzského předsednictví Christine Lagarde v roce 2007, což nebránilo, abychom v letech 2010, 2011, 12, ty si stále říkal, že Lucembursko by mělo změnit pravidla. Uh, Nemůžeme prostě požadovat od každého francouzského poslance, aby se měnili eh, měnila rozhodnutí francouzských vlád. Ne, to bylo za portugalského předsednictví, opravuje se pan Juncker, to bylo ještě dříve. Takže ještě více nemáš pravdu, protože to bylo ještě předtím. No tak žerty stranou teď. Co se týká nerozdělených zůstatků, to je věčná debata data, všechny závazky a pohledávky, sdílím tvůj názor, ale komise není rozpočtový orgán, je pouze orgán, který provádí vůli rozpočtových autorit, rozpočtových orgánů, takže je potřeba, aby parlament a rada o tom diskutovali. Ostatně bylo by dobré, kdybychom se více věnovali debatě o evropském rozpočtu ministrové, ministři financí se o to nezajímají. Jsou tam, je tam státní sekretář pro zahraniční věci, jeho náměstek ministra financí a jeho zástupce to je Rada pro rozpočet probíhá druhé čtení. Je potřeba, aby ministr financí eh, opravdu se více zabývali, samotní ministři financí se zabývali evropským rozpočtem, evropskými financemi, tak jak to bylo v minulosti. A já bych tedy chtěl, aby to aby opravdu tady ten rozdělený eh, eh, zůstatek, aby se to vyřešilo jednou provždy. Komise často nemá dostatek peněz dokonce ani na to, aby zaplatila faktury, což tedy my, kteří říkáme, že finanční toky se musí zlepšit, tak ani neumožníme komisi, aby splnila si své povinnosti, zejména eh, vůči podnikům. Italský stát, řecký stát udělali hodně úsilí eh, k tomu, aby se propláceli řádně a v řádné splatnosti faktury sektor, soukromému sektoru a zejména malým a středním podnikům a komise by měla postupovat stejně. Co se týká otázek rozpočtu a vlastních zdrojů, to jak si položil tu otázku. Když jsem se já jsem zastáncem vlastních evropských zdrojů. Jsem zastáncem systému vlastních zdrojů, protože už ne, nechci prožívat dramatické momenty, uh, zklamání a rozporu mezi členskými státy, když se jedná o provádění nebo stanovování finančních perspektiv na pět nebo sedm let. Bude potřeba provést revizi v polovině období těch nástrojů, které existují. To bude provedeno v roce 2016 a nemyslím si, že bychom měli eh, to posunovat do roku 2015, protože je potřeba přemýšlet, než budeme revidovat takovýto text. Já jsem chtěl požádat Mario Monteho, aby jakou práci tedy odvádí jeho skupina. Podrobněji se o, o tom s ním pobavit, protože si myslím, že jeho skupina odvádí vynikající práci. Ale tato debata o vlastních zdrojích tu musíme začít vést už nyní, protože pokud bychom čekali na konec toho procesu, tak už bychom nemohli eh, to, to realizovat s dostatečnými ambicemi já nestrácím iluze v Evropě, protože si žádné nedělám. Nedělám si příliš mnoho iluzí, pokud se týká evropských vlastních zdrojů, ale je to debata, kterou musíme vést a kterou musíme udržovat při životě. A určitě nikoliv eh, odposunovat eh, tady tuto debatu jako minule, když se dělalo hodnocení v polovině období a dělalo se vlastně na konci procesu a už se řeklo, no nemáme teď už čas. Nyní tedy přistoupíme k další kapitole a dávám slovo Sophie Intveld. Děkuji, Guy. Je pro mě potěšením se účastnit této výměny názorů. E, já jsem si s velkým zájmem přečetla vaše priority a e, navrhuji, abyste zrušil svou eh, prioritu eh, číslo 5, což je zvláštní zacházení s jedním konkrétním členským státem a abyste ji nahradil eh, něčím, co by mělo být vaší klíčovou prioritou a to jsou základní práva. Já jsem rád, že jste se zmínil o listině základních práv Rady Evropy a mě by zajímalo konkrétně, my víme, že jsou členské státy, které zcela ignorují právní stát, práva gejů, práva Romů, nezávislost médií, nezávislost soudnictví a jste ochoten mnohem rázněji zasahovat a intervenovat do těchto zemí než předchozí komisař budete stejně tvrdý jako v případě rozpočtové disciplíny a pravidel veřejné soutěže? A otázka číslo dvě zcela konkrétně. Jste ochoten navrhnout tak, jak, se odva, jak parlament asi 12krát žádal, eh, jste tedy ochoten navrhnout eh, cestovní mapu pro práva LGBT? A za třetí, jednou jste řekl něco takového, že rád děláte dohody za zavřenými dveřmi nebo něco v tom smyslu, ale já mám ráda transparentnost a myslím si, že většina občanů také. Budete ochoten, jakožto předseda komise, eh, se postavit na stranu Evropského parlamentu a odblokovat ta tajná jednání? Oui, on me dit... Ano, Často mi říkají, že já jsem takový muž ve stínu, že e, prostě působím ve špatně osvětlených bytech a podobně. No, já jsem trochu jako vy. Já jsem se e, s mnoha zde přítomnými e, setkal právě v těchto takovýchto prostorách. A nikdy jsem nebyl sám, tedy v těchto špatně osvětlených místnostech. Bylo nás tam hodně. Skoro jsme se tam tlačili. To znamená, že existují určitá jednání, eh, která si prostě nezaslouží veřejnou debatu nebo transparentní debatu. Eh, já jsem mm, působil ve spolupráci s Oli Renem v rámci Ecofinu. Myslíte si například, že směný kurz měnová jednání s jinými zeměmi, e, nějaké programy e, změn, které ještě nebyly dokončené, že je možné e, je probírat veřejně. Já prostě odmítám takovou tu absolutní transparentnost. Já odmítám tras transparentnost, když může poškodit, když může někoho poškodit toho, kdo se proti tomu nemůže hájit. Jinak samozřejmě Ehm, jsem pro transparentní veřejné diskuse, které můžeme vysvětlit, můžeme vysvětlit své argumenty. Ale skutečně jsou některé prvky jednání, které se prostě nemohou zveřejňovat, než se dosáhne výsledku. Za druhé, ano, rozhodně budu eh, přísný, pokud mě v tom podpoří eh, i další komisaři, jestliže přímo v Evropské unii se nebudou dodržovat základní práva. Mně na Evropské radě chyběl uh, už eh, jednou jeden hlas, jenom proto, že mě pokládali za příliš přísného mm, vůči těm zeměm, zemím, o které se jednalo. Jednalo se tedy o Maďarsko. Byl tady někdo, kdo eh, se na to zeptal Orbána. My jsme se celé doby zabývali tím, proč mou kandidaturu nepodpořili Britové. Jestli pak si někdo položil otázku, proč ji nepodpořili ani Maďaři. A je to právě proto, že jsem tehdy poukazoval na to nedodržování lidských práv a já budu dbát na to, aby se lidská práva dodržovala všude a zde rozhodně budu neústupný, nebudu připravený k žádným kompromisům, protože to je skutečně základní věc. A samozřejmě tady jsou i další země, které eh, nemohou být právě vzorem, eh, pokud se jedná o tuto problematiku, kterou jste zmínila. Říká se, že eh, Evropa by si měla zachovat určitý eh, odstup, pokud je o regulaci některých aspektů života a já si myslím, že eh, mohou být nějaké legislativní iniciativy v oblasti homosexuálních sňatků, v oblasti intersexuality, transexuality. Ano, já jsem pro, ale položme si otázku, je skutečně třeba, aby Evropa, aby Brusel, jak se říká, reguloval, upravoval tyto otázky, měli bychom spíše k tomu podněcovat členské státy, aby oni sami si přijali právní předpisy, aby oni sami zajistili dodržování základních práv. Ale nevím, jestli Evropská unie je tím pravým aktérem, subjektem, který by měl nějak upravovat třeba rodinné právo, které stále spadá čistě do vnitrostátní kompetence. Pokud mě o to parlament požádá, já to udělám. Já jsem ve své zemi také vyvíjel takovéto iniciativy. Ale kladu si otázku, zda si skutečně myslíte, že Evropská unie by se měla těmito otázkami zabývat. Samozřejmě, pokud právní předpisy členských států jsou v rozporu se základními právy, tak se tím musí Unie zabývat, ale přijímat právní předpisy v této oblasti, která skutečně spadá do členský, no doporučení možná ano, ale nemůžeme, nebudeme mm, přece dělat třeba směrnice v oblasti homosexuálních sňatků, já s tím nemám žádný věcný problém, ale myslím si, že Evropská unie by se měla věnovat tím významným záležitostem a tohle je skutečně na um, <laughs> jednotlivých zemích předseda. No, vlastně to je také významná záležitost, ale abychom se tedy vrátili eh, k článku 7. Bude ten, tato nová komise mít odvahu eh, uplatnit ten článek? Já eh, tady rozhodně nebudu mávat eh, s článkem 7 eh, na všechny, abych tedy <laughs> ty vlády vystrašil, ale pokud to bude třeba, no tak ho prostě použijeme a můžeme ho používat více. Obecně chci říci, že komise může všechno, co chce. Ale samozřejmě předseda komise nemusí využívat všech nástrojů, které má k dispozici. Já můžu eh, tady, tady se snažit uplatnit článek 7, ale rozhoduje rada. A pokud se tedy rada nebude řídit eh, názorem komise, no tak já tady budu moci být tím odvážným mužem, který sice eh, se snažil uplatnit článek 7, ale k ničemu to tedy nevedlo. Takže já jsem pro uplatňování článku 7, ale jsem proto, aby komise nějak demagogicky Eh, se to snažila uplatňovat ve všech nejrůznějších oblastech. Tak mě teď napadá jeden specifický případ, kdy tato skupina vlastně požádala o uplatnění tohoto článku a ten nedostatek odvahy byl vidět spíše u všech ostatních. Ale teď vrátím slovo Sofii. Jenom na 10 vteřin. Vy jste říkal, že Evropská unie e, se musí zabývat velkými tématy, tak já si myslím, že lidská práva a práva LGBT jsou velké téma. A za druhé, já jsem pozorně poslouchala to, co jste říkal o transparentnosti a musím říci, že e, jsem trošku znepokojená. Až budu příští týden hlasovat, tak chci vědět, že předseda Evropské komise bude bojovat bojovat v příštích pěti letech za více transparentnosti. A to neznám, to neznamená transparentnost neustále, každou vteřinu, každou minutu, protože nařízení o transparentnosti ponechává manevrovací prostor, ale je zkrátka silné a mělo by se naplňovat. Já eh, ne, že bych nesouhlasil, já jsem pouze vysvětloval, kde nelze eh, transparentnost aplikovat. A já jsem explicitně hovořil o měnové politice a politice směných kurzů. To se nedá probírat za plné transparentnosti. To by bylo eh, nezodpovědné. Takže já si nemyslím, že spolu nesouhlasíme. Chtěl bych vás upozornit na fakt, že já nejsem komise. Měli, bych, měli byste posuzovat komisi teprve tehdy, až bude plně ustavena a až vám bude zaslán do parlamentu e, její program. Já budu dělat, co bude v mých silách, ale naštěstí Naštěstí nebudu sám. A teď tady mám dvě otázky o azylu a e, přestěhovalectví, takže Mariel Desarnes a potom Cecilia Wikstrom. E, Děkuji mnohokrát. Mně tato diskuse připadá velmi kvalitní, chci to zdůraznit a pokud evropská politika se bude vytvářet takto, pokud se na nás teď občané dívají, tak já myslím, že tím se bude jen lépe šířit evropská myšlenka, protože skutečně se jedná o kvalitní diskusi a já jsem tomu ráda a děkuji za to vám všem. Dále souhlasím s vámi. Já si myslím, že Evropa se musí znovu soustředit na to zásadní. Měla by toho dělat méně, a, ale, víc, ale kvalitněji. A já tedy si cením toho, že se zabýváte právě i otázkou migračních toků. Tady budeme potřebovat odvahu k řešení, ale je skutečně nezbytně nutné zavést evropskou politiku pro imigraci. Nemůžeme Eh, ale dopustit to, aby se Evropská unie zakopala do jakéhosi bunkru, je třeba, abychom umožnili legální přístupové cesty do Evropy. Hovoří se o hodně o azylovém právu, ale to teď nefunguje dobře. To znamená, je třeba mít nějaký legální přístup, lze diskutovat o kvótách pro jednotlivá povolání, pro země, tak, aby existovala účinná solidarita. Je třeba mít kontrolované hranice, je třeba mít evropské pohraničníky a také to znamená, za třetí, že bychom měli mít politiku, která bude skutečně fungovat na bázi spolupráci s Afrikou. Myslím si, že by bylo velice zajímavé, kdybyste se skutečně věnoval tou novou politikou přestěhovalectví. Děkuji, Cecilia. Děkuji, děkuji, že jste mezi nás přišel. Eh, omlouvám se, eh, jestli vás příliš vyčerpáváme dnes odpoledne, já se pokusím vás nevyčerpat. Já jsem si s velkým zájmem přečetla vaše priority a také ten pětibodový plán pro eh, imigraci. Je tam toho hodně o ilegální migraci, pohraničních kontrolách, spolupráci s dalšími zeměmi, ale pak tu máme ještě jeden další důležitý aspekt, který tu chybí. Vy eh, hovoříte o společném evropském asilovém systému, ale úplně vynecháváte ten další nutný krok eh, který je tedy nutný, pokud chceme mít eh, humanitární azylovou politiku v Evropě. A sice zavést legální a bezpečné kanály pro uprchlíky, například pro těch 6 milionů Syřanů, kteří prchají z jatek, nekonečných jatek ve své zemi. Ve vašich prioritách není nic o nějakém návrhu například do, do časných asilových úřadů v uprchlických táborech, kte, jejímž prostřednictvím bychom vytvořili bezpečné a legální cesty do Evropy, abychom jednou provždy mohli mohli ukončit ta strašlivá úmrtí, ke kterým dochází. V poslední době 20 tisíc lidí zemřelo ve středozemním moři, když putovalo do Evropy. Proti tomu musíme bojovat, musíme zachraňovat životy. Tohoto už bylo dost u Lampeduzy. Ale přitom to, co se stalo u Lampeduzy, pokračuje dál každý den. Co uděláte pro to, aby se s tím konečně něco stalo? Děkuji, Jean-Claude. Tak rozhodně mě nevyčerpáváte. To se vám nepodaří. Já už od 9 hodin eh, poslouchám tady v Evropském parlamentu a myslím, že ta diskuse je velice zajímavá. No ale za to nemůže Cecília, že jste tady o devíti. tak když jsem sepisoval ty priority, tak já jsem nechtěla nějak prezentovat úplný program eh, činnosti komise. Eh, ten program bude sestaven a vyjednán, až bude jmenováno 28 komisařů a pak se tedy vrátíme i k těm problémům, které jste zmiňovala a které mi také leží na srdci, protože Evropská unie by měla být i takovou humanitární unii, pokud to tak mohu říci. I ty humanitární aspekty bychom měli mít na paměti. Já si myslím, že je třeba lépe chránit vnější hranice. Zdá se mi směšné, že rozpočet Frontexu činí 80 milionů, což je skutečně velmi málo. A chtěl bych, aby byly zřízeny takovéto úřady. Je otázka, jak mm, postoupit, protože samozřejmě Eh, je tady eh, spousta eh, lidí, které chudoba dožene do toho středozemního moře. Mně připadá celkem skandální, že jsme se nezabývali těmi problémy tam, kde vznikly. Většina členských států Unie snižuje svůj rozpočet na rozvojovou pomoc. Pouze Lucemburská vláda, především díky snahám Charlese, ten rozpočet navýšila na 1%. Britská vláda, jediná z těch velkých zemí, je na úrovni 0,7 eh, z rozpočtu na rozvojovou politiku musíme skutečně čekat na to, až, se ti, až ti chudí eh, se skutečně eh, se budou snažit přes to moře k nám dostat, nebo bychom se měli třeba soustředit i na ty evropské rozvojové uh, politiky, protože i tam ten problém vzniká. protože my se snažíme být solidární s těmi lidmi, až když se dostanou na naše pláže. Ale my bychom měli být s nimi solidární už v těch jejich zemích, kde, kde žijí, kde žijí v chudobě a měli bychom se snažit o to, aby oni vůbec nepocitovali tu potřebu do Evropy se přemysťovat. Tak já teď tady mám před sebou ještě pět otázek k zahraniční politice. Vezmeme je dohromady. V tom dokumentu, eh, který jste zpracoval, je to jedna z kapitol eh, možná nejrozpracovanějších, nej, nejvíce dopodrobna. Uh, and on the other interventions. Tak, Annemie. Děkuji. Pane Junkere, děkuji, že jste tady mezi námi. Já jsem si velice pozorně eh, přečetla ty odstavce, které jste věnoval zahraniční politice, kterou by měla Evropská unie a komise provádět. A váš, eh, ten poslední odstavec vašeho programu je poměrně zajímavý. Vy tam narážíte na to, co podle vás eh, jsou hlavní problémy v organizaci práce mezi komisaři, kteří mají na starosti různé aspekty zahraniční politiky. Zdá se, že se domníváte, že vysoká představitelka nesehrává svou úlohu, že byste si to představovali jinak. Můžete tedy trochu upřesnit všechny tyto otázky, protože vy máte dlouhé zkušenosti a určitě víte, že tady svou um, úlohu sehrávají takové vnitřní války, kde jednotlivé útvary jednotlivých ředitelství si všichni snaží chránit eh, ten uh, svůj píseček a je obtížné to dát nějak dohromady. Jak tedy hodláte strukturovat práci v komisi a v jednotlivých útvarech tak, aby ta zahraniční politika byla efektivnější, než je tomu dnes? Thank you, Guy. Mr. Juncker. Děkuji, Guy. Pane Junkere, když se podíváte na dnešní situaci, tak ta je velice nestabilní probíhají e, války v arabském světě, ale také to máme Putinovu politiku. Putinovo Rusko chce uchvátit pro sebe země východního partnerství a možná i další. My jsme dlouho e, žili v míru, ale myslím si, že ta doba je pryč a měli bychom investovat do obrany. Já vím o národních kompetencích, ale e, Jakou iniciativu podnikne Junkrova komise v oblasti eh, obranné spolupráce v rámci Evropy a také s USA a NATEM? Děkuji, Hansi. Vždycky, když dojde k nějakému závažnému porušení lidských práv, eh, tak potom vzniknou nejrůznější sterilní a neužitečná odsuzující prohlášení. Budete se snažit o to, aby ta eh, síla Evropské unie se eh, prosadě, prosadila tím, že se třeba pozastaví e, smlouvy o preferenční e, zacházení, tím, že se uplatní klauzule o ehm, lidských právech, jako například číslo 95 z roku 2006. Dále eh, zajistíte, aby vysoká představitelka skutečně garantovala lepší koordinaci zahraniční politiky uvnitř Evropské komise a posílíte tedy vazbu mezi komisí a Evropskou službou pro vnější činnost. A za třetí, když si čtu vyjádření toho, že se budete snažit o dohodu s Velkou Británií, tak aby se přijali její specifika, tak se mi zdá, že chcete vlastně pro Británii takový výjimečný Eh, režim, tak aby Británie nebo Spojené království měla nějaké privilegované místo, aby prostě to byla pro ně taková unie à la carte. Proč by to měla být právě Británie, která bude mít takové výhody, když je nemá žádná jiná země? Eh, Děkuji, Guy. Eh, pane eh, Junckere. Prohloubení a rozšíření Evropské unie je eh, pevnou a dlouhodobou politikou ALDE. Nemyslím si, že Evropa potřebuje nějakou pauzu v procesu rozšíření. V mé zemi, v Chorvatsku, eh, panuje konsenzus, jeden z mála, a to ten, že země západního Balkánu by měly vstoupit do Evropské unie, že to přinese prosperitu eh, celému regionu. Některé z těchto zemí se účastní vyjednávání, některé jsou kandidátskými zeměmi a jiné se chtějí stát kandidátskými zeměmi. Eh, proto si nemyslím, že eh, nějaká zpráva o tom, že v příštích pěti letech nedojde k rozšíření, by byla nějak zvlášť dobrá. Otázka na vás, pane Junkre, je, jak budete řídit ten proces a jak budete zvládat ta očekávání, která na vás budou ležet jakožto na předsedu komise, pokud jde o budoucí rozšíření Evropské unie. A nyní se vrátíme dál, protože tak, Charlesy, děkuji, Guy. Já jsem chtěl položit otázku, na kterou Jean-Claude v podstatě už odpověděl ohledně rozvoje. Ano. Mhm. Bez mikrofonu řečník. Dále si myslím, že dvě dimenze solidarity, externí a interní, jsou neoddělitelné. V podstatě v té odpovědi si ostatně už navrhl tuto neoddělitelnost. Co mě překvapuje, je to, že už od, odedávna jsme si stanovili cíl financování ve výši 0,7 jak tedy to udělat? Příští rok bude Evropský rok rozvoje. Jak tedy postupovat tak, aby tady toto oznámení nebo tady tato vůle, která se neustále proklamuje, aby se realizovala? Uh, aby tedy skutečně se tady tento slib stal slibem dodrženým. Čtyři státy splňují tento cíl, jeden stát by to mohl velice dobře dodržet, který dělá velmi málo, jiný stát, na který se odkázal, který nemá prostředky, ale dělá vše proto, aby se snažil tento cíl splnit. Jednali o tom, jednal o tom Louis Michel za lucemburského předsednictví ostatně tady tento slib zavazuje členské státy, komisi a Evropský parlament k tomu, tedy co můžeme učinit proto, abychom tedy příští rok tyto sliby splnili a aby ty základní principy byly zdůrozněny. Ten mezinárodní rozměr, ten nebo ta mezinárodní eh, část tvé agendy. Začnu otázkou Charlese týkající se otázek milé tisíciletí, je pravda, že na, v, tuto, v této věci nejsme úplně příkladní. Opakovali jsme slavnostně ty cíle na Evropské radě v březnu 2005 a chtěl bych, aby členské státy, které jsou eh, kterým je určeno toto rozhodnutí, které bylo přijato kolektivně, aby si vzpomněli na to v období, kdy se blížíme k tomu roku, o kterém si mluvil, aby tedy si vzpomněli na ty cíle, které si stanovili. Já bych nerad, aby všechno toto zůstalo pouze na papíře, aby to bylo literaturou. Chtěl bych, abychom tyto sliby, které se slíb, splnili, nebo který, aby se splnili takto, aby nešlo pouze o slavnostní prohlášení, aby skutečně se přešlo ke skutkům. A bohužel když se jedná o e, plnění těchto slibů, tak nejsme úplně nejsilnější. Já nevidím žádný konkrétní, e, konkrétní pojitko se Spojeným královstvím, jsem realista. Řekl jsem, I, I want deal with wits. Kdo, kdo nechce? Kdo nechce plnit tyto cíle? Řešit to. Pokud jsme toho názoru, že Evropská unie by měla má mít tedy jako aktivního řádného člena Spojené království, tak musíme brát eh, v, v potaz tedy určité požadavky Spojeného království, který, které jsem v podstatě neviděl. Neviděl jsem nikdy žádný seznam požadavků nároku, které by nám britská vláda předložila. A Spojené království není samo nizozemské orgány, zpracovali 50 bodů. To nejsou jenom Britové, je to v srdci samotného Beneluxu, kde se vede tato debata. Takže musíme abychom byli realisté, abychom věci posunuli dopředu, se starat i zabývat i starostmi, obavami těch jiných, ostatních. Musíme o tom diskutovat, musíme vést tu rozpravu, musíme diskutovat s našimi přáteli a zejména tedy s britskými přáteli. Jsou určitě limity, které nemůžeme překročit. Nesou Hlasil bych s tím, kdyby se měly ohrozit čtyři základní svobody. Nesouhlasil bych s tím, kdyby se mělo oslabovat uh, základní ustanovení, základní systém vnitřního trhu. Tato debata by neměla být jako jednosměrná debata, když se ale když zase se požadují od nás jako protihodnota určité požadavky, tak já neříkám předem ne. Je prostě potřeba mít ten seznam těch požadavků ale nechci, abychom my zase byli zablokováni někým jiným, když chceme postupovat ku předu. Pokud členské státy eurozóny by chtěli posílit koordinaci svých hospodářských politik, pokud bychom chtěli komunitarizovat, zapracovat je do smluv, ty, ta ustanovení mezivládní, tak aby nám v tom nikdo nezabránil, abychom my mohli konat ale pak zase, když ostatní chtějí konat, tak abychom jim to neznemožňovali. Takže to je v podstatě tolik, co k tomu mohu dnes říci. Já nebudu, já nebudu se vyjadřovat dopodrobna k otázkám, které, kterou si mi, pol, mi položili ohledně vnější služby vnější činnosti. Já zde nic neobjevuji nového. Já vím, že jaká je kompetence a konkurence služeb nebo oddělení v této oblasti, jaká tedy může existovat. Já chci být nezávislý arbitr. Nechci se také zapojovat do jednotlivých kompetenčních sporů. Já jsem tady proto, abych dělal politiku, ne abych dělal byrokracii. Toto vyřešíme já, ne, já ostatně nekritizuju stávající vysokou představitelku. Můžeme kritizovat každého komisaře, každého vysokého představitele. Ministrové zahraničních věcí nemají vždy úplně, i také někdy nezjednodušují ten úkol. To je tedy ještě velmi diplomaticky řečeno. Rozšíření Evropské unie, to je závažné téma já jsem řekl stejně jako ostatní, že za v pěti následujících letech nebude docházet k rozšíření. A ono nebude. Nejen proto, že je zde určitá únava z rozšiřování, ale nevidím, které země by mohly být připraveny po dlouhých a tvrdých jednáních v pěti následujících letech přistoupit k Evropské unie. Když říkám, že nebude rozšiřování, neříkám, že je potřeba ukončit samotný proces rozšiřování. To vůbec ne. Z mého náz- z hledisko je to pouze reálný údaj, pro pět následujících let. Samozřejmě země západního Balkánu musí mít evropskou perspektivu, která vlastně povede k tomu, že v tomto zkoušeném regionu našeho kontinentu eh, se věci nebudou už vyznačovat, že se tam nebudou už dít ty hrozné věci, které jsme zažili 90, v 90. letech, ale neslibujme žádné zázraky ve dvou, třech následujících letech. Samozřejmě budeme jednat se všemi těmito zeměmi. Vyhraďme jim tedy statut kandidátů na vstup do Evropské unie, ale uh, neslibujme něco, co z mého pohledu nemůžeme dodržet. Takže já neříkám, že ukončíme rozšiřování, ale nebudeme rozšiřovat Evropskou unii v následujících pěti letech. Takže dostáváme se k poslednímu balíčku otázek ohledně legislativě, legislativní práci a fungování komise. A dávám slovo nejprve Norika Nikolajovi, potom Angelika Mildr a potom Franciskovi který položí poslední otázku a potom navrhuji, abychom provedli určité zhrnutí. Děkuji, Gý. Pane předsedo, lepší legislativa eh, není vždy prioritou, pouze prioritou komise a parlamentu, ale je to také nutná podmínka eh, úspěšné politiky pro podporu pracovních míst a růstu, což je vaše první priorita. Já mám dvě otázky, které se týkají legislativy. Eh, budete eh, proměňovat ta, ty zprávy o lepším zákonodárství v nějaký skutečný dohled nad tím procesem, eh, zejména nad s principem subsidiarity. A druhá otázka, co hodláte udělat v boji proti současný, současné nerovné implementaci evropského práva, což je problém, který je jednou ze slabin Evropské unie? Angelika. Děkuji, pane Junkere, za tuto velice detailní diskuzi a za vaši přítomnost. Já si myslím, že po této diskuzi se všichni shodneme na tom, že potřebujeme, aby vaše příští komise fungovala jinak než ta předchozí. Myslím také, a na tom se také shodneme, že potřebujeme nové politiky s novými modely řízení, které by byly efektivní a účinné. My jsme v posledních letech ekonomické a finanční krize zažívali to, že e, firmy, e, kde ve vedení byly ženy, e, se z krize dostaly lépe. Proto my, liberálové, jsme velice pro genderově vyváženou komisi. A má otázka na vás zní. Sdílíte tento názor? Je to i váš cíl? A co podniknete k tomu, abyste zajistil genderovou vyváženost v komisi? Tak ještě než dám slovo Franciskovi, tak chci říci, že všichni eh, kdo chtějí hovořit dále, eh, dostanou slovo zítra, až budeme eh, provádět hodnocení. Já vím, že Petro a Jean-Marie a tak dále eh, žádali také o slovo, budou první na řadě zítra, až budeme provádět první hodnocení, protože já se musím omlouvat, já se musím omluvit za to, že přetahujeme ty dvě hodiny, které byly naplánovány. Francisco. Sí, señor. Děkuji. Pane Junkere, vy dobře víte, že jedním z důsledků hospodářské krize bylo to, že došlo k větší eh, přítomnosti tří institucí Evropské rady, Evropské centrální banky a eh, dále také eh, Mezinárodního měnového fondu. A moje otázka je následující. Zachováte komunitární metodu a zablokujete pokusy o zavedení nových struktur stojících mimo smlouvu. To by mohl být alespoň jeden z požadavků, které třeba zazní od Velké Británie a které se třeba ochoten přejmout. Dále, zda se za vážete k tomu, že Evropská komise využije svých pravomocí k řešení bez vměšování členských států? A za třetí, jaké návrhy byste eh, realizoval na základě článku 138 smlouvy o fungování EU, tak aby vzniklo vnější zastoupení eurozóny, jak ostatně proto vždy horovala skupina ALDE. Děkuji. Jean-Claude. Oui, sur les, les Ano, co se týká těch posledních otázek, které zazněly, tak bych chtěl říct si, že já, když se týká o článek 137 smlouvy, je zde návrh předložen, myslím si, že byl předložen v roce 98 a stále na stole. Já si myslím, že je opravdu hrozné, že eurozóna není zastoupena jediným zástupcem v těch institucích. Já jsem byl členem G7, jakožto předseda euroskupiny a opravdu to to, co jsme tam pozorovali, to, to, ta, tu choreografii, ten balet, opravdu, ten, ty tanečky, to bylo hrozné. Já jsem tam byl s mým přítelem Olim, Oli tam byli, já, potom jsme byli společně, potom jsme museli odejít, protože tam byl francouz, eh, Němec, Ital, kteří chtěli vstoupit. Byl to opravdu nepořádek, opravdu jsme se zesměšňovali před celou planetou. Mezinárodní měnový fond uvádí, že sídlo jeho bude v, kapit- v, v hlavním městě hlavního akcionáře. Sídlo mělo být tedy ve Frankfurtu, protože je to největší akcionář. Já jsem vždy byl pro zachování toho sídla ve Washingtonu, protože ovzduší je tam daleko příjemnější ve Washingtonu než ve Frankfurtu, ale protože jsme hlavním akcionářem, ale naše chování prostě neodpovídá tomu významu. Já jsem skutečně pro jednotné zastoupení eurozóny, protože směrem vně by to posílilo nejen naše zviditelnění, ale také naši důvěryhodnost. Já jsem, myslím si, řekl všem kterých se to týká, že bych chtěl mít dostatečný počet žen v budoucí komisi. Já nemám rád ten výraz dostatečný počet žen, protože to je výrok, který nezohledňuje moji myšlenku. Komise tak, jako je, tak jaká je. Ano, je tam Žeráre, tak prosím tě. Je pod potřeba disciplínu. Už když jsi byl v EPP, tak jsi taky nikdy neposlouchal a teď taky neposloucháš. Trval. Trvalo to pět let. Ne, já tedy chci říct, je tam devět žen. Je samozřejmé, že v té nové komisi asi, pokud by tam byl méně že než 9, tak by asi to neprošlo, že byste nehlasovali pro komisi, kde by se snížil počet žen. To nestačí říkat mně, je potřeba to říct vašim šéfům státu a vlád, i když nejsou z vaší strany. Je potřeba to říci všem evropským vládám, že Evropský parlament nebude hlasovat pro komisi, kde bude, ve které by byl nedostatečný počet žen. To je potřeba říkat jasně vašim hlavám státu. Já nepochopil jsem vaši otázku. Ta otázka se týkala regu- nařízení o transparentnosti, Transparency Regulation. A já bych nicméně rád řekl Jean-Claude, že naposledy pos- polovina liberálních eh, tedy komisařů byla, byly tam byly ženy. A tentokrát, pokud tedy budeme mít komisaře, Nemůžeme, nebudeme moci samozřejmě jmenovat ženy, pokud nebudeme moci jmenovat komisaře, ale to je něco, o čem budeme muset diskutovat spolu. Ano, ano. Já doporučím ti. Já jsem Stále mám své drobné neřesti. Ano, tak prosím. Pane a proč po tolika eh, letech chcete zůstat v politice? Já bych v každém případě chtěl poděkovat Jean-Claude Junckerovi, který odpověděl na všechny naše otázky. Rád bych mu poděkoval, protože to byla tvrdá zkouška, takže mu můžete zatleskat. Et donc je... A takže ještě jednou bych mu chtěl poděkovat. Také bych mu chtěl říci, že zítra provedeme ve skupině první hodnocení, které začnou poslanci, kteří byli dnes zapsáni do rozpravy, takže to budou oni, kteří zítra začnou s tím hodnocením a o půl desáté v 9.30 tedy bude přijato kone, a konečné rozhodnutí e, frakce přijmeme příští pondělí ve Štrasburku. Takže nashledanou, všem vám děkuji a zítra v 9.30.